čistou pitnou vodu všem občanům. To je základní právo. Musíme se ovšem zaměřit také na plítvání vodou a v této souvislosti vyzvat členské státy, aby postupovali pečlivěji. Máme nyní e, zdokonalené požadavky na kvalitu pitné vody, ale e, přesto e, čelíme některým dalším výzvám. Někteří odhadují, že zhruba 40 pitné vody se ztrácí eh, v zásobovací infrastruktuře. To je samozřejmě naprosto nepřijatelné z hlediska hospodárnosti a je třeba zpřísnit normy. Protože všechno to nakonec platí spotřebitel eh, ve svém účtu za vodu. No a za druhé, jak už jsem řekla, máme nové výzvy, které se týkají kvality vody a ty musíme také zohlednit. Hovoříme tady o endokrinních disruptorech, chemikáliích, které mají různé účinky a poté o mikro a nano částicích umělých mod. Musíme se postarat o to, aby eh, čistá pitná voda byla zajištěna i do budoucna a abychom dokázali, dokázali účinně bránit jejímu znečišťování. A to znamená také čistá voda v našem životním prostředí. Musíme tedy lépe kontrolovat eh, spotřebu vody, přepravu vody, tak aby rizika o kterých víme, byla snižována, včetně rizik, které souvisí s našimi vodovody. A to musí být celá evropská záležitost. Pan Hansen. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokud budou mít občané eh, větší důvěru k pitné vodě z kohoutku, eh, nebudou tolik používat vodu balenou. A to je samozřejmě důležité také z hlediska směrnice o redukci plastového odpadu. samozřejmě se to projeví také na peněžence občanů. Eh, pokud eh, budeme mít opravdu kvalitní vodu eh, z kohoutku, může být drasticky snížena spotřeba vody balené a znamená to možná až 600 tisíc litrů uspořený každý rok. A hovoříme o dalších znečišťovacích faktorech, jako jsou ty endokrinní disruptory a tak dále. Plasty v pivné, pitné vodě eh, jsou problémem, který narůstá, zejména v oblasti mikročásti eh, plastů. Eh, zatím tedy nevíme přesně, jaké mají tyto plasty dopady na lidské zdraví, ale každopádně s tím musíme dále pracovat. Pro občany Evropské unie je důležité, aby 22. Eh, eh, března, eh, když budeme mít tedy den vody, aby se tato směrnice, respektive všechno, co zatím můžeme udělat, aby bylo schváleno. Chci poděkovat panu Dantánovi za vynikající práci a musím vyslovit pohod, politování tedy nad těmi, kteří tuto zprávu nechtějí podpořit, nebo jde o první důležitý krok správným směrem. Děkuji paní Šojdrova na dvě minuty. Děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, voda to je život. Je to strategická surovina a my se o ní musíme lépe starat protože i v evropské unii jsou již země regiony

Eh, děkuji vám, pane předsedající Chtěl bych poděkovat také panu zpravodaji, panu dantinovi. Voda je samozřejmě velmi důležitým elementem eh, v naší globální strategii pro přežití. Eh, tady se hovoří o pitné vodě, o sladké vodě a proto jsem rád, že 3. Eh, dubna příští týden v 16.30 eh, v Evropském parlamentu budeme představovat zprávu OSN o vodě. Je to hm, takový historický milník. Eh, u nás v výboru pro rozvoj jsou důležité cíle rozvoje pro toto milénium. A to znamená, že nám jde o udržitelné hospodaření s potravinami, krmivy a také s vodou. A také cíl číslo 7, obnovitelné zdroje, by nebyl dosažitelný bez dostatečného zásobování vodou. V rozvojové politice je velice důležité, abychom vytvářeli nové šance také pro malé a střední podniky, zejména na venkově. Protože venkov potřebuje právě tuto infrastrukturu. Eh, když eh, dnes víme, že tedy 50% eh, lidí končí v nemocnicích z důvodu požití nekvalitní pitné vody, tak vidíme, jak je to důležité. A politika, kterou v Evropě nyní uskutečňujeme, tak ta by mohla pomoci také v těch méně rozvinutých zemích. Tady jsou skutečně miliony lidí, kteří nemají přístup k čisté pitné vodě a já bych byl rád, kdyby komise v rámci cíle číslo 6, to znamená čistá voda, odpadní voda a e, čističky e, vody, aby toto bylo podpořeno novými investičními plány ze strany Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji a nyní Catch the Eye. E, pan Fariana, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Chci pogratulovat kolegovi Dantanovi za výtečnou práci. Chtěl bych připomenout Evropskou iniciativu Right to Water. Já jsem byl stínovým zpravodajem a připomněla nám, že do roku 2030 máme splnit šestný cíl udržitého rozvoje, co se týče rovného práva k přístupu k pitné vodě. To je důležité si uvědomit, když hovoříme o kvalitě vody, kterou spotřebováváme v Evropě. Také se musíme musíme zamyslet nad nedostatkem vody, k nedostatkem, který byl způsoben klimatickými změnami. Tato směrnice reaguje na nezbytné Um, potřeby revidovat eh, kvalitu vody a její přístup. Dále také vede k větší míře transparentnosti ve vodárenském odvětví a také to, aby občané jakožto spotřebitele dostávali nezbytné informace o efektivitě distribučního systému a věděli, za co vlastně platí protože voda k lidské spotřebě, její právo a přístup k ní, to je vlastně oblast, která spadá do sociální spravedlnosti. Děkuji a nyní si vyslechneme reakci pana komisaře Avramopulose. Grazie, Děkuji vám. Vážení kolegové, já vítám vaše názory vaše hlasy, které potvrzují, že Evropská unie by měla jednat v zájmu občanů a že každý podporuje eh, cíle trvale udržitelného rozvoje a v rámci nich lepší přístup k vodě. Vidím, že se to odráží v pozici k prvnímu čtení, takže parlament vstupuje do trialogu s ambiciozním přístupem, pokud jde o kvalitu vody, ochranu zdraví a přístup k vodě. Rád bych zdůraznil, že komise je připravena pomoci spoluzákonodárcům dosažení dohody, která podpoří eh, plnění cílů a zároveň Eh, zajistí eh, nejvýraznější ochranu zdraví občanů v nadcházejících letech a desetiletích. Eh, přeji vám hodně úspěchů v hlasování a děkuji vám za vaši angažovanost. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní zpravodaj, pan Dantan, má možnost reagovat. Vážený pane předsedo, je to naposled, co představuji zprávu v této sněmovně a musím říci, že jsem zde slyšel také některé kontroverzní, protiřečící si názory. Když hovoříme o ceně služby, ale zároveň tedy nejenom nákladech na čištění vody, na vodu z kohoutku, na eh, analýzu kvality vody. A slyším eh, tady o tom, že téměř 2 miliony občanů podepsalo petici, eh, která by měl zajistit přístup k vodě všem. Samozřejmě to jsou cíle, které sdílíme všichni, ale také slyším eh, ty miliony eh, eh, spotřebitelů, kteří chtějí, aby se cena vody nezvyšovala. A zároveň jsou tady společnosti, které chtějí sloužit spotřebitelům a zachovávat jejich zdraví. V každém případě musíme pracovat na základě vědeckých poznatků. VHO nám poskytuje poskytuje nejnovější eh, vědecké poznatky, informace a to všechno, včetně všech parametrů kazetelů, musíme zapracovat eh, do našich předpisů. A samozřejmě VHO nám také doporučuje postup hodnocení kvality vody a něco podobného, ale nemáme pro přítomnost eh, mikroplastů nebo endokrinních disruptorů. Tady je potřeba i nadále pracovat, pokračovat v naší práci i v odhodlání, protože voda je pro život nezbytná a vysoká kvalita vody musí být přístupná všem. A pokud se nám podaří zlepšit kvalitu vody z kohoutku, bude to důležité pro naše občany, kteří musí mít přístup ke kvalitní pitné vody a zároveň se nám podaří zrušit pití vody z lahve. A zároveň si musíme uvědomit, že voda z kohoutku je milionkrát levnější než voda z lahve. A to je samozřejmě něco, co musíme mít na vědomí a musíme mít také mít možnost důvěřovat kvalitě vody v z kohoutku. Každý by si měl nyní na to připít sklenicí vody. I tváří v tvář občanům Evropy budeme i nadále bojovat za kvalitní pitnou vodu. A doufám, že v tom budou naši pokračovatele dále pracovat také. Adesso la discussione. Děkuji panu zpravodaji, tímto uzavíráme diskuzi a hlasování proběhne zítra. Na pořadu jednání je nyní společná rozprava týkající se interoperability mezi informačními systémy v EU. Zpravodají jsou pan Melo a pan Lenár. Slovo má pan Lenár, prosím. Ja, dank u, uh, dank u voorzitter. Voorzitter, met deze wetgeving zetten we een belangrijke stap om. Děkuji. Uh, tímto zákonem činíme důležitý krok pro bezpečnost v Evropě. Informace o zločincích a teroristech eh, se budou lépe předávat, budeme schopni účinněji kontrolovat hranice a zajistíme to, eh, aby se zločinci a teroristé nemohli skrývat eh, pod falešnou identitou. Zde ve Štrasburku, respektive Eh, několik kilometrů odtud. Eh, zde jsou bunkry agentury EU LISA a tam jsou také počítače, eh, kam se ukládají důležité informace. Nicméně, ačkoliv ty počítače jsou tedy vzdálené fyzicky několik centimetrů, nejsou schopny plnohodnotně spolupracovat. A to vede k takovým eh, slepým místům eh, v naší soustavě informací. Eh, chceme zřídit vyhledávací portál a tady policisté vlastně najednou dostanou přístup ke všem důležitým informacím, které potřebují. Dále tady máme BMS, tedy službu porovnání biometrických údajů a ten, tato služba bude porovnávat eh, skeny eh, otisků prstů a obličů. Eh, je to poměrně nenákladné, ale spolehlivé řešení. My skutečně musíme své zdroje využívat co nejlépe. Takže tato sdílený registr identit, ten zase bude skladovat daty neevropských eh, osob a bude možné s nimi opět dobře, spolu, eh, dobře pracovat, dobře je využívat. A eh, příslušné orgány budou mít jednodušší přístup k těmto datům a i na ulici bude možné lépe kontrolovat a identifikovat Eh, tyto osoby. Také budeme schopni zjišťovat vícenásobné totožnosti. Eh, jenom eh, v loňském roce jsme tady měli také lidi, kteří měli až 20 různých identit. Anis Amri, známý terorista, měl 14 různých identit. Parlament od začátku říká, že tento návrh můžeme schválit pouze tehdy, když eh, současně budou chráněna základní práva našich občanů. Kvalitní bezpečnostní politika musí jít ruku v ruce s ochranou základních práv eh, občanů. A to znamená, že budeme nejenom, že tedy nebudeme eh, shromažďovat více dat, ale data, která máme, budeme lépe a důkladněji využívat. Máme také novou Eh, webovou aplikaci, která pomůže občanům chránit eh, jejich práva. V příštích letech budeme mít eh, prospěch z těchto nových přístupů. Já chci poděkovat komisařům Avramopoulosovi Vakingovi, chci poděkovat panu zpravodaji Melovi, děkuji všem spolupracovníkům a poradcům, kteří nám s tímto pomáhali a pomáhali nám také dospět k úspěšnému výsledku. Interoperabilita povede k bezpečnější Evropě. Tomu pevně věřím. Protože lidé, kteří chrání naši bezpečnost, policisté v terénu, pohraničníci, tak ti skutečně dostávají novou a mnohem lepší Děkuji, nyní má slovo pan Melu, druhý zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. O čem tu hovoříme? My tu hovoříme o přístupu k informacím, ve, velice relevantním informacím, a to velice rychlým, systematickým způsobem a také efektivním a kontrolovaným způsobem. To je zásadní proto, abychom mohli kontrolovat naše externí hranice, abychom mohli bojovat proti trestné činnosti a bojovat proti terorismu. V dnešní době je stále velice složité zaznamenat případy například vícenásobné totožnosti, různé druhy podvodu, kterých se dopustí právě s podcizí totožnosti. Eh, různé systémy jako SIS nebo ETIAS eh, už nám umožní přístup k informacím. Nemůžeme říci, že ne, ale je důležité, aby ty informace byly sdílené. Každý subjekt je tu eh, v podstatě za svými hradbami svých zdí uschován a nezdílí ty informace. Nezdílí je také proto, že je nikdo nenutí k tomu. Ani to není žádný systém, který by se tu vytvořil proto, aby byl dostatečně efektivní. No a právě za tímto účelem jsme velice dlouze pracovali tady v Evropském parlamentu. Pracovali jsme opravdu s nadšením, všichni přispěli, rozhodně stínový zpravodaj, můj spoluspravodaj, kterému velice, velice děkuji, panu kolegu Lenersovi a také panu komisaři. Máme tu paní komisařku King i pana komisaře Avramopoulise, kteří se účastnili našich setkání a pak hlavně fungoval ten interinstitucionální plán, to znamená, jak parlament, tak komise byli schopni prokázat, že když je tu něco prioritního, tak jsme schopni vytvořit něco ve prospěch našich občanů. A tak tomu bylo. Zpráva, která je velice až nadměrně technická, tak tady jsme byli schopni se vzájemně ponaučit, pochopit ty složité oblasti a ve chvíli, kdy tedy tato řešení budou ještě doplněna, tak zajistíme, že naši občané budou ještě více ochraněni. Já jsem zmínil ty vícenásobné totožnosti, doložím to dvěma příklady. Jeden z těch německých atentátů, tam jeden z teroristů požádal o azyl a využil k tomu 14 odlišných totožností Druhý případ ve Francii, jeden z teroristů tuniské národnosti byl zaregistrován pod sedmi různými totožnostmi. To je neuvěřitelné. To jsou takové příklady, které, když my říkáme našim spoluobčanům, tak oni to nechápou. Oni nechápou, jak je možné, že dojde k nějakému atentátu ve Francii a informace, které měli k dispozici v Belgii, nebyly předány. Nebo naopak atentát v Belgii a neobdrželi příslušné orgány informace z Francie. Ne, že by nebyla dobrá vůle, spíše nebyla byl k dispozici ten rychlý systém, který by umožnil, aby orgány, když mají určité pochopnosti, tak vždy samozřejmě za dostatečné ochrany údajů si ty informace mohly vyměňovat. Nyní eh, ochrana občanů, ochrana našich hranic, boj proti kriminalitě a terorismus, to by měla být priorita. A pokud to nebude priorita, tak naše nedostatečná reakce bude právě později poměřována v tom počtu obětí a trestných činů. A my jsme tu volení právě proto, abychom v rámci našich možností tady dělali něco lepšího. Měli bychom být efektivní v tomto boji a já jsem velice hrdý na to, že končíme tento mandát a já mohu říci, že jsem byl spoluspravodajem této iniciativy a že se nám podařilo ke konci dosáhnout dobrého výsledku, i když ty počátky byly pochybné. Děkuji vám. Děkuji a nyní za komisi má slovo pan komisař Avramopoulos a následně pohovoří paní komisařku King, kterou tu vítám. Děkuji. Vážení kolegové, tato rozprava je milníkem pro Evropskou unii. Pravděpodobně říkám, protože tady ještě další téma, které očekáváme, je to pravděpodobně naposledy, co diskutujeme o bezpečnostní iniciativě na plenárním zasedání v tomto mandátu. A je to příležitost, která nám umožňuje si uvědomit, jaký pokrok jsme dosáhli za posledních pět let. Poprvé, když jsme toto projednávali eh, na plenárním zasedání na konci roku 2014, jsme viděli eh, nutnost změnit to, jak členské státy spolupracují v oblasti bezpečnosti, abychom překonali bezpečnostní tabu minulosti abychom vnímali bezpečnost jako kolektivní evropské téma, které lze řešit jenom na základě důvěry a hlubší spolupráce. A v tomto smyslu je naše rozprava právě důkazem této spolupráce za posledních pět let. Interoperabilita našich informačních systémů, eh, ochrana hranic, migrace, bezpečnost, to jsou témata, která se týkají nás všech. Interoperabilita eh, takto ruší eh, přístup založený na jednotlivých rezortech, silech. Je to právě ta změna, kterou potřebujeme proto, abychom posílili bezpečnost našich občanů v Evropě, abychom lépe chránili naše společné vnější hranice, abychom lépe zvládali migraci. A právě z těchto důvodů bych rád vyjádřil vděčnost spoluspravodajům panu Lenacovi, panu Lenovi, stejně jako všem stínovým spravodajům a um, asistentům za to, že si uvědomují význam tohoto návrhu, který předložili před více než rokem. Interoperabilita je nejúčinnější cestou, jak bojovat proti rozmělnění a fragmentaci úsilí, jak překlenout mezery v informacích, jak chránit před tím, aby se eh, teroristé nedostali na území EU, aniž by byli zjištěni. To je Evropská unie ve svém nejlepším světle posiluje ochranu hranic, dává eh, těmto pracovníkům správné nástroje, aby mohli chránit občany. Interoperabilita představuje také eh, rozhodný krok EU směrem k jasné unii bezpečnosti, která dokáže eh, zvládat problémy migrace a bezpečnosti komplexním a holistickým přístupem. A současně v rámci celého procesu s vaším skvělým přispěním také zajišťuje, aby základní práva byla plně respektována. Interoperabilita nepředstavuje žádného velkého bratra či superdatabázy. Nic se nemění z hlediska přístupu každého úředníka eh, k základním datům v našich informačních systémech. Zapojení eh, agentury pro základní práva a ehm, také ehm, hlavně úřadu pro ochranu dat na úrovni EU eh, potrhuje, že bezpečnost a ochrana soukromí jsou dvěma stranami jedné mince. A oba tyto aspekty mohou být a budou zaručeny. Naši občané si přejí silnější Evropu, pokud jde o bezpečnost. To vidíme v každém průzkumu veřejného mínění a slyšíme to, kdykoliv se s občany setkáme přímo. Interoperabilita proto může zásadním způsobem změnit způsob, jak využíváme informace, abychom je použili tím nejlepším způsobem k zajištění bezpečnosti občanů. Ve volebním roce eh, to má obzvláštní význam. Eh, přinášíme konkrétní kroky, reagujeme na obavy občanů a na to můžeme být právem hrdi. Upřímně, tedy děkuji všem, kteří přispěli k této práci, panu Melovi, panu Lenarcovi a také samozřejmě dobrému příteli kolegovi John Kingovi za odhodlání ehm, a ehm, úsilí, které vedlo právě k tomuto úspěchu. Děkuji vám, pane komisaři. Pan komisař King má slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, vážení poslanci, mohli jsme vymyslet lepší název, ale interoperabilita má zásadní význam z důvodů, které jsme právě slyšeli. Začali jsme tím, že jsme se zeptali těch, kteří jsou v první linii, co potřebují, jak jim můžeme pomoci. A oni nám odpověděli, že jsou problémy s manipulací eh, a využíváním informací. A zvláštní výzva byla v zjištění případů, kdy někdo využívá mnohačetné identity. Mnohačetné to tožnosti, což bohužel vedlo ke strašlivým teroristickým útokům. A jeden z důvodů, proč ti v první linii cítili určitou frustraci, souvisel s využíváním celoevropských databází. A právě tyto eh, databáze pro bezpečnost by měly nějak interagovat, nebo v některých případech neinteragovaly dostatečně účinně. A my jsme proto odpověděli, že přijmeme kroky, abychom tyto problémy vyřešili, abychom těmto policistům, kteří chrání hranice, zajistili přesný přístup přesným datům a tedy k tomu, co již v systémech máme a umožnili tak eliminovat některá ta bílá místa, která v systémech byla. Přesně to naši občané očekávají, jak řekl eh, kolega Avramopoulos. Řada z nich se domnívala, že toto už vyřešené bylo. Právě proto je velmi důležité, abychom právě tento krok učinili. A pro ty z vás, kteří se na tom podíleli od začátku, bylo zřejmé, že e, bylo nutné zvládnout a vyřešit řadu citlivých otázek. A právě proto můžeme také uznat, jak už učinili naši předřečníci, že jsme dosáhli tohoto výsledku díky spolupráci LIBE napříč parlamentem, rada, Agentura pro základní práva, eh, Evropský ochránce dat a další subjekty. To vnímám jako další pozitivum celé této práce. Ukázali jsme, že dokážeme integrovat eh, všechny zainteresované subjekty od samého počátku a dokážeme vytvořit účinnou bezpečnostní politiku, kde integrujeme vstupy z jednotlivých subjektů od samého počátku a pak ještě v průběhu procesu dáme těmto subjektům příležitost, aby si ověřili, zda eh, tato práce respektuje základní práva. A to všechno se projeví ostraze šengenských hranic posílí bezpečnost všech členských států. Orgány vymáhající právo, ostraha hranic budou mít snažší přístup k informacím, k nímž mají právo na přístup. Budou lépe schopni zjistit, zda někdo třeba se registroval s více totožnostmi za kterými se skrývá, ale zároveň to usnadní cestování legitimním cestujícím. A e, v tomto smyslu bylo důležité zajistit také pojistky pro ochranu základních práv. Zpracování dat bude omezeno na to, co je naprosto nutné a úměrné. Žádné nové informace nebudou pro interoperabilitu sbírány. A abych e, ještě doplnil, pokud to mohu zmínit, přeskum ze strany Evropského parlamentu vůči eh, této složce ještě lépe vyjasnil problematiku pojistek v oblasti například práva na přístup k informacím. A to je něco, co sám osobně velmi vítám. Výsledkem je stabilní právní úprava, která řeší problémy členských států, využívá inovativní technologie a zajišťuje také pojistky eh, pro Eh, dodržování základních práv. Eh, já, pokud mohu říci osobně, jsem velice rád spolupracoval se zpravodaji s panem Lenecem, s panem Melem a pracovali jsme jako tým. Není to asi příliš zvykem tady, ale v posledních dvou vteřinách bych také poděkoval týmu komise, eh, která na tom pracovala velmi pilně a vložila do toho dlouhé hodiny úsilí. A díky tomu máme v ruce tento výsledek. Jakmile bude eh, tato legislativa přijata, bude na nás, abychom ji účinně implementovali od agentury EULISA, která se těší plné podpoře této sněmovny. A budeme muset zajistit, aby všechna tato opatření, která jsme si dohodli, byla realizována. Inovace tak jak jsme nastavili, přinesou skutečné zlepšení pro bezpečnost v terénu jenom tehdy budou-li plně implementovány, ať už kolektivně na úrovni EU, a nebo v každém jednotlivém členském státě. A jsem přesvědčen, že parlament bude chtít i nadále monitorovat realizaci této složky a její implementaci v praxi. Za nás mohu říci, že komise bude podporovat eh, tento proces, eh, včetně financování a bude třeba využijeme i svých vymáhacích pravomocí, aby eh, členské státy dodržely závazky, které si dali. Je to pozitivní zpráva pro bezpečnost všech našich občanů. Děkuji. E Děkuji panu komisaři Kingovi a nyní přihlášení řečníci za jednotlivé politické skupiny, ale nebudeme přijímat modré karty. Na tři minuty pan Raděv za EPP. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři Avramopoulisi a pane komisaři Kingu, dámy a pánové, v první řadě bych chtěl poděkovat zpravodajům za jejich práci na zprávách. Teroristické útoky z posledních let prokázaly velké porušování evropského bezpečnostního systému. Policejní orgány měly k dispozici velké množství informací, ale oni je nezdíleli, protože proto není žádný vhodný mechanismus. Ano, Evropská unie vyvinula různé systémy, ale každý z nich zvlášť měl specifické cíle, záměry a informace v nich byla uzavřena neprobíhaly žádné prověřovací systémy ve srovnání s jinými systémy. Takže je velice důležité zajistit tu interoperabilitu systému. Jinými jednoduššími slovy, tedy je třeba zajistit, aby různé evropské databáze, eh, informační systém VIS, systém Schengen mohly komunikovat vzájemně mezi sebou, tak, aby třeba pařížský eh, celník nebo celník někde jinde mohl vidět, zda daná osoba nemá nějaký záznam v nějakém systému a mne velice těší, že nyní příslušné orgány budou moci provádět komplexní prověrky podezřelých osob, a to na základě jejich pozadí, a pak tedy i biometrických údajů. A to povede také vhodnému boji proti vícenásobných totožnostem, toto porovnávání údajů. A tak to budou moci lépe posoudit, zda tato osoba může být hrozbou pro evropskou bezpečnost a zároveň se nebudou porušovat práva nevinných lidí ta budou zajištěna. Bude zajištěna ochrana osobních údajů. Pouze autorizovaní úředníci budou mít totiž přístup eh, k systému. Aby se zajistil úspěch interoperability, členské státy musí umožňovat a nahrávat dostatečně kvalitní informace do této evropské databáze. Pouze takto zvítězíme v boji proti terorismu. Děkuji paní Dali na dvě minuty. What we are discussing today was not an easy Děkuji, pane předsedo. Eh, tato eh, legislativa není nic jednoduchého a eh, bylo třeba zajistit to, aby veškeré kompromisy, které snad dosáhneme, respektovaly opravdu práva všech našich občanů, i když se budou skladovat velká množství dat. My jako socialisté Eh, každopádně eh, nejsme připraveni eh, jakýmkoliv způsobem ohrozit základní práva a ochranu dat našich občanů, ačkoliv naší prioritou zůstává také bezpečnost. Efektivní a účinná výměna informací mezi informačními systémy v Evropské unii, mezi různými složky, migrace, ochrana hranic, policie a tak dále toto podporujeme. A proto jako socialisté jsme byli také pro jasnou formulaci o nediskriminaci a dalších právě s tím, že trváme na ochraně osobních údajů a soukromí občanů. Proto také eh, bude možnost přes web si stěžovat v případě, eh, že občané zjistí, že jejich osobní data jsou mm, nesprávně Eh, uložena v některé z databází a budou se moci domáhat eh, nápravy. Musíme zajistit, eh, aby v, naší, v našem úsilí o zajištění bezpečnosti nezůstaly práva našich občanů stranou. Rovnováha je možná a musíme ji dosahovat. Děkuji paní Steven z minuta a půl. Pane eh, předsedo kolegové, tady jde o interoperabilitu, jinak řečeno o propojení různých eh, databank. Eh, databanky, které zatím máme, například vízový informační systém, ale také <clears throat> nové databáze, třeba o tom o cizincích, kteří k nám přijíždějí ve vízovém nebo bezvízovém režimu, eh, případně eh, kriminální živly, ty všechny bude možné velice rychle zjistit eh, pouhým zadáním požadavku do počítače. Jestliže policie nebude schopná identifikovat cizince, pak tedy Eh, se policie může obrátit na databanku, kde se ukládají data eh, cizinců. Eh, mimo jiné tedy lidí, kteří se do Evropské unie dostali neregulérním způsobem a potenciálně mohou představovat bezpečnostní riziko, jak ukazují různé teroristické útoky v minulosti. Toto je plus pro naši bezpečnost a plus také pro boj proti neregulární migraci. Je to nový instrument, který usnadní práci policie a e, pohraniční e, ochraně. A samozřejmě e, máme teď jasná pravidla, tak aby nebyla ohrožována bezpečnost našich eh, dat. A doufejme, že členské země to budou dobře realizovat. Nyní pan Depré, prosím. Merci, prezident. Děkuji vám, pane předsedo. A dobrý večer, eh, paní komisaři, eh, protože dnes můžeme slavit. Máme zde pro jednu rozpravu dva komisaře a oba nám naslouchají, nemohu skrývat své nadšení. A v každém případě je to důkazem, že právě interoperabilita je velkým úspěchem naší legislativy. Důležité je modernizovat VIS, systém my další, ale v současné době zatím tyto systémy nejsou dostatečně propojeny a proto se ztrácí cený čas eh, při eh, ověřování údajů z těchto databází. Interoperabilita, eh, tak jak bude zavedena, to je něco, co podporuji. Podporuji tak také vytvoření nového výzkumného portálu, díky němuž budou policisté moci souběžně e, ověřit informace ve všech zdrojích, e, které se týkají justice či bezpečnosti policie e, a ochrany vnějších hranic. Dříve se to muselo všechno ověřovat v každé databázi zvlášť. Právě osoby, které se skrývají za mnohačetnou totožností, jsou nebezpeční, ať už z hlediska podvodů, či právě e, další trestné činnosti, kdy jsou prostě tito lidé vystupují pod různými jmény v různých databázích a bohužel eh, často unikají skutečné identifikaci. A proto vítám tento krok, eh, kde bude snaží identifikovat osoby, osoby z třetích států a zároveň vítám vytvoření eh, sdíleného systému biometrických dat. To je velice důležité. Také vítám a zdůrazňuji, že je důležité, že aby eh, se eh, informace, které se, se, se sbírají také, aby nebyly sbírány pouze pro interoperabilitu. A na závěr bych rád poblahopřál kolegům ke kvalitně odvedené práci a mohu říci, že skupina ALDE vás během hlasování podpoří. Pane předsedo, pokud eh, hovořím dnes pravděpodobně naposledy v této sněmovně, tak jsem velice rád, že jsem se mohl vyjádřit právě k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, pane kolego Depré. A nyní pan Franz na dvě minuty. Kolegyně, kolegové, eh, debata o zajištění interoperability evropských databank není pouze technickou debatou. Naopak jde o otázky vysoce politické. Varoval nás evropský ochránce dat, že totiž, jakmile je propojíme, nebude cesty zpět. Kdysi v článku 28 v rámci Eh, pracovní skupiny byly eh, rovněž eh, vyjádřeny pochybnosti. A proč byli naši experti proti? Vlastně ten přístup by měl být účelově vázaný, aby náš stát neměl, který má o nás spoustu informací, aby s ním nemohl nacházet celá libovolně ale právě tento princip je porušen zavedením CIR, tedy eh, společné databáze eh, totožnosti. Často se argumentuje tím, že máme problém eh, s vícečetných vícečetných totožností a zmiňuje se tady případy z berlínského vánočního trhu je třeba říci, že eh, atentátník Amry, ten eh, byl sledován několik let a to, že mu přesto tedy dokázal, dokázal eh, atentát provést, to ukazuje na řadu chyb v policejním a dalším postupu. Ovšem ten problém nespočíval v jeho vícečetných identitách. Naopak eh, si myslíme, že takovýto registr eh, různých eh, totožností, to je přímo zlatý poklad pro různé těžaře dat, hackery a tak dále. A pokud by data z této pokladnice unikla, nechci si ani představit, k čemu všemu by to vedlo. Jde o něco, s čím nemůžeme souhlasit. Vytváří se tady nová infrastruktura, která je zbytečná a budou na ní profitovat zejména eh, prodejci dat a softwaru. A přibližujeme se tedy eh, v úzovkách ideálu eh, velkého bratra. Takže my skutečně nemůžeme hlasovat pro tento balíček interoperability. Nyní paní Ernst. Ano, připomeňme si ještě jednou případ Amry. Tady bezpečnostní orgány naprosto žalostně selhaly a sice nebylo to kvůli vícečetné totožnosti, ale protože úřad pro ochranu ústavy přestal Amryho sledovat. Co se tady stalo? Takže tady eh, máme, eh, máme tady určitou snahu eh, lépe identifikovat eh, podezřelé osoby nebo přímo kriminálníky. No proč ne, když teďka zmáčneme jedno tlačítko a budeme to tam mít, budeme mít tedy evropský vyhledávací portál, společné úložiště a tak dále. Pokud tady někdo hovoří o tom, že jde pouze o technické záležitosti, tak ten prostě lže. Eh, tady totiž je snaha eh, omezit využívání těchto dat pouze pro vázané účely. A to znamená, že když eh, ten přístup bude úplně volný pro příslušné orgány, tak opravdu už nebude cesty zpátky a budeme tady mít stát velkého bratra. No a pak je tady také Eh, nebezpečí směšování migrace s kriminalitou a pak tady eh, bude možné využívat také data třetích zemí eh, úplně bez trestu a úplně libovolně. A toto je skutečně systém pro registraci a biotechnickou registraci všech občanů. Eh, paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Tento legislativní balíček je velice důležitý. Spolupráce mezi policií a zlepšení výběru informací to přispívá k zásadnímu posílení vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Útoky teroristů v Paříži poukazují na to, že je zapotřebí překonat určité nedostatky v zprávě informací a vyměňování informací ohledně integrace. A tato interoperabilita umožní lepší komunikaci mezi různými databázemi. A toto je také nezbytná podpora pro národní orgány působící v eh, bezpečnosti a také to povede k zjednodušování ověřování údajů dále umožní identifikovat ty jednotlivce, kteří představují určité nebezpečí a také usnadní stíhání závažné trestné činnosti. Takže tady nejde jenom o příslušné informace, ale tedy o jejich sdílení a koordinaci na evropské úrovni. Děkuji, pan Niedermiller, na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V první řadě mi dovolte poděkovat oběma zpravodajům za jejich práci, která se zakládala na výtečné spolupráci, konkrétně kolega Leners skupina SND měla určité legitimní výhrady vůči tomuto tématu, to, že tu vlastně reformujeme naše databáze v oblasti spravedlnosti a umožňujeme interoperabilitu databázy. Nicméně já jsem přesvědčen, že ty různé databáze byly vytvořeny za odlišnými účely a to z nějakého důvodu. Existovaly důvody pro jejich oddělení. Ovšem, my samozřejmě víme, že jsou tu výzvy v oblasti bezpečnosti v dnešní Evropě a proto potřebujeme systémy, které nám umožní bojovat proti podvodů z totožnosti a také bychom měli mít systémy, které pomohou příslušným orgánům vykonávat řádně jejich práci. Ale i když si toto všechno uvědomuji, tak soukromí a ochrana údajů to je vysoce citlivé téma a proto reforma těchto systémů by měla být řádně promyšlena. A tady bych se chtěl odkázat na ty výhrady vyjádřené jak agenturami pro základní práva, tak také evropským eh, dozorcem nad základními právy. Prově- eh, poukazují tu na tu určitou míru propoučnosti, pak na skutečnost centralizovanosti těchto systémů nemůžeme předpokládat, že příslušníci třetí země jsou automaticky hrozbou pro naši bezpečnost. A také mne znepokojuje skutečnost, kterou jsme zaznamenali v souvislosti s těmito zprávami, když se tu hovoří o bezpečnosti, že se omezují základní práva. Takovýto příklon mne znepokojuje. Já bych upřednostňoval takovou Evropu, kde základní práva a obavy v oblasti bezpečnosti proti sobě nebojují, ale jsou doplňkové. Nicméně debaty byly rozsáhlé a myslím si, že v konečném důsledku tu máme kvalitní kompromisy. Děkuji, pan, paní Valero, na dvě minuty. Děkuji. Já, když jsem eh, dostala toto téma k zpracování, tak to bylo pro mě něco nového. Sice jsem se věnovala migraci, ale spíše tématu týkající se pohraniční stráže a také jsem na to nahlížela z mého pohledu právničky. Tento návrh jako takový je podle mě jenom dalším trendem, který má zabránit lidem cestovat po Evropě. Bude tu větší míra kontrol, větší dohled. Ovšem to nevyřeší ten problém, že lidé jsou nuceni opouštět své země. Měli bychom se zaměřit na to, co vlastně, k čemu vedou naše zákony, nebo co ještě nepokrývají naše zákony. Chybí nám tu respektování základních práv a migranti navíc ti nepřestanou přicházet a my, když se takto stavíme, tak vlastně porušujeme i mezinárodní pravidla pro ochranu údajů. Tady se dává jakési rovnítko mezi osobou migranta a potenciálního pachatele trestné činnosti. Tady v této činnosti o interoperabilitě bychom měli přistupovat k tématu velice otevřeně. Já jsem si původně myslela, že všechno dokážeme uchopit řádně, ale tady jsem velice rychle pochopila, že tento návrh nebudu moci identifikovat. Tento úložiště údajů, totožnosti, toto bude zase jenom další databáze pro všechny další databáze a takto už se to kumuluje a zachází to příliš daleko. Komise se tady odchyluje od svého cíle a nepodařilo se jí nás přesvědčit, že je zapotřebí takto vykonat, že je to proporční, přiměřené. My máme přece pravidlo pro ochranu údajů, co se týče ochrany základních svobod a práv. Já souhlasím s tou analýzou, která tu už zazněla, že je to monstrózní databáze a že v takovémto stavu není přijatelná. Děkuji na jednu minutu, pan Pimenta López. Děkuji. Tyto návrhy nejen dávají dohromady biometrické i jiné údaje a vnucují také zavedení informačních systémů, také možnost přístupu bez jakýchkoliv soudních povolení. Nejedná se o možnost čistě technickou, je to spíše politicky odůvodněná volbo, která tu přináší takový super dozorčí systém v Evropské unii. A pak právo na svobodu a právo na soukromí občanů již eh, není jaksi vyslyšeno. Ze všech imigrantů se tu dělají um, teroristi. Vychází se tu z prezumce viny a ne neviny. Dnes jsou tedy e, tito e, migranti považováni za možné teroristy. Tady e, se posiluje vlastně ten xenofobní pocit vůči migrantům. To je zase další příklad toho, jak ten náhled extrémní pravice umožňuje další průchod pravice do Evropy. Děkuji, paní James. E Evropská unie jako vždycky se zaměřuje na kontrolu řízení. Jaký lepší mechanismus se nám nabízí, stejně jako další kolegové, co dnes hovořili. Chci však ale zdůraznit, oproti ním, že tento přístup je e, nesprávný, nerozumně založený a dokonce není efektivním využitím nákladů. Předpokládá se, že bude stát 460 milionů euro pro evropské občany. Oproti tomu výdaje Spojených států amerických s podobným počtem obyvatel v ochraně jejich občanů e, je ta, ta e, jejich částka pouhou kapkou v oceánu. A pokud je Evropská unie skutečně eh, vážně míněna, měla by eh, přistupovat k této problematice zcela jinak. A také se zmiňovalo tady o kvalitě dat. Eh, Evropský portál pro vyhledávání biometrických dat zcela spoléhá na kvalitu informací, které se tam předkládají. Máme však mnoho případů, kdy pachatele trestné činnosti eh, odstranili všechny stopy, všechnu vysledovatelnost a tím pádem eh, se zbavili naprosto odpovědnosti za své činy. A víme, že takové identity jsou falešné, prodávají se na černém trhu a to ve velkém. Co se týče vlastnictví dat, zajímalo by mě, zda někdo v komisi nebo dokonce v radě zvažovali, jak 500 milionů evropských občanů se budou, bude cítit o tom, že se jejich osobní údaje sbírají, schromažďují a tímto způsobem e, k ním také přistupuje. Doufám, že Evropská unie nepředpokládá vytvoření policejního státu, ale kladu si otázku, zda tomu tak náhodou není. Chci vám připomenout, že pilíř lidských práv je zde v obležení. A tato legislativa nenabízí nic jiného než um, řízení EU tam, kde by stačily suverénní státy. Děkuji paní kolegyně James a nyní pan Morales na jednu minutu. Dann folgt der Kollege López Aguiar. Eh, takže pan kolega López Aguilar. Pane komisaři, eh, já bych chtěl vyjádřit eh, jakoukoliv podporu veškerým evropským iniciativám, konkrétně tomuto textu, který má zajistit, že budeme efektivnější v boji proti terorismu, průřezově přes hranice pos, posílením našich technologií. Co znamená ta interoperabilita? Že se slouží všechny ty databáze z kontroly hranic, také informační systémy VIS, systém Schengen, Eurodac, ale také nové technologie eh, systému ET ETIAS, vstupu a výstupu a také systém ECRIS. Ale my socialisté jsme tu zdůraznili to, že je třeba zajistit, aby toto bylo slučitelné s třemi takovými oblastmi. Za prvé, že to nepovede k záměně mezi migrací a hypotézou terorismu. Za druhé, že se bude plnit veškerá evropská legislativa ochrany údajů práva na soukromí a za třetí, že se budou plnit principy proporčnosti a potřeby ochránit základní práv, protože toto jsou všechno evropská práva. Děkuji vám, pane kolego. E, nikdo se nehlásí do Catch the Eye, to znamená, že nyní má slovo pan komisař King. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chci poděkovat každému, kteří, kdo jste prohovořil za angažma v této věci.